Can we start the meeting? Můžeme zahájit zasedání. Děkuji. Děkuji za to, že jste přišli na toto zasedání. Musím říci, že dnes jsou dostupné všechny jazyky, takže můžeme dneska mluvit i gaelic irsky? Ne, tak tady je poznámka, že tedy úplně ne. Omlouvám se. Budeme volit předsedu výboru EMPL a máme některé poslance, kteří jsou na tomto ustavujícím zasedání jako náhradníci pan Lorutu, nahrazuje paní Dobrov. Paní Lina Galvez Muñoz navrhu, nahrazuje, zastupuje pana Fukosana. Paní Giuliani bude zastupována, dokud nedorazí. Už je tady, takže děkujeme. Paní Marie-Pierre Verdren zastupuje paní Jona Doubry za frakci Renew pan Jody Kanas zastupuje paní Radku Maxovou a za frakci ID Andrea Karopo zastupuje paní Stefanu Sanbeli a Julie Lakvantež nás zastupuje paní Mes a pak ještě paní Skytedal za EPP zastupuje pana Tomače a možná v určité fázi zasedání, až pan Williamson bude muset odejít, tak jej za GUE zastoupí pan Kusmoa. Tím prohlašuji toto zasedání za zahájené a ještě jednou bych vám chtěla připomenout, že cílem tohoto zasedání je ustavit předsednictvo výboru zvolením předsedy a pěti místopředsedů podle pravidla 2, 1, 3. A pořad volby bude následující. Nejdříve zvolíme předsedu a potom místopředsedy. Toto je ta chvíle, kdy musím říci, že je náš výbor usnášení schopný a teď vyzývám k nominacím na předsedu. Rozhlížím se. Chce někdo přednést jméno kandidáta? Ano, děkuji. Jsem tady jako spolupředseda frakce EKR, abych navrhl kandidaturu kolegyně Šidua. Dělám to z různých důvodů. Za prvé, je třeba dodržet demokratické fungování tohoto parlamentu protože jsem zde jako zástupce politické frakce, která má 62 členů, 15 národních delegací, které podporují tuto kandidaturu a jsme toho názoru, že chceme mít nárok na to, aby byl uplatněn princip deontův, podle kterého se eh, řídí různé kandidatury. Máme i jiné důvody, proč podporujeme tuto kandidátku. Je to osoba, která ve své zemi hrála důležitou roli i na mezinárodní úrovni. Byla premiérkou své země, je to žena a hovoříme o člověku, který má opravdu důležité schopnosti, dovednosti související s tématem tohoto výboru. A také dostala nejvíce hlasů, téměř půl milionu hlasů ve své zemi v posledních evropských volbách, takže by bylo úplně nepochopitelné, kdyby všechny tyto důvody nebyly dostačující k tomu, aby podpořili tuto kandidaturu. A já tedy žádám jménem frakce EKR tedy jménem všech delegací v naší frakci, aby jednotlivé delegace zde zastoupené se zamysleli, vážně zamysleli, než se postaví proti preventivně a aby umožnili svobodný průběh volby předsedy tohoto výboru. A my tuto kolegyni podporujeme. then uh, it would be my... Já mám tedy otázku na kolegyni, zda přijímá tuto nominaci. Tak, paní Ano, paní předsedkyně, děkuji. Přijímám toto jmenování. Je pro mě ctí reprezentovat mou frakci. Děkuji. Um, if this is the... Takže pokud je tomu tak, tak máme kandidátku, máme jednu nominaci, která byla přijata ze strany kandidátky, takže teď si myslím, že je na čase hlasovat. Pan Káza? Ano. Bohužel tlačítka na této konzole nejsou označena. Máme zde spoustu nových poslanců, takže možná byste měla vysvětlit, která tlačítka zmáčknout, když chcete hlasovat pro nebo proti, protože tlačítka nejsou označena a možná někteří poslanci nevědí, jak hlasovat. Děkuji, pane Kázo, za tuto otázku. Myslím si, že je velmi důležité, pokud budeme mít tajné hlasování. A paní Bishop teď požádala o slovo. Yes, good evening, everybody. Ano, dobré odpoledne, dobrý večer. Jménem mé frakce SD bych ráda požádala o tajné hlasování. A myslím, že ten postup by měl být vysvětlen. Dobře, Protože zde máme nové lidi, tak si uděláme testovací hlasování, protože tady nemáme žádná barevná označení na hlasovacím zařízení. Ale já doufám, že každý vložil hlasovací kartu do zařízení. Všichni vložili kartu do zařízení. A teď si uděláme zkoušku. Jaká je otázka? vyzkoušet tlačítka? Takže nebudeme klást otázku o těch tlačítkách nebo tak něco ne? Takže pokud stlačíte levé tlačítko, bude to pro a světílko se rozsvítí zelené. Já doufám, že to vidíte i na svém zařízení. Když stisknete prostřední tlačítko, tak je to zdržení se hlasování, rozsvítí se bílá kontrolka. A pokud chcete stlačit červené tlačítko, tak signalizujete, že hlasujete proti. Doufám, že si to všichni vyzkoušeli na svém hlasovacím zařízení. Znovu si to vyzkoušejte. Zelená pro bílá zdržujete se a červená proti. Všichni si to vyzkoušeli? Všichni jsou s tím v pohodě? Potřebuje někdo nějakou pomoc? Pokud ne, tak končíme testovací hlasování. A teď budeme hlasovat o návrhu frakce SD že by se paní Beata Šidlo zvolila předsedkyně. A já teď prohlašuji toto hlasování ze zahájené. Vidíte teď, že je to modré, protože je to tajné hlasování. Všichni zvládají hlasovací zařízení. Teď musíme počítat. Tak ještě jednou. Měli jsme problém se zařízením. Hlasování bylo ukončeno, teď bude znovu zahájeno. Takže ještě jednou stiskněte tlačítka. Já teď zahajuji hlasování o předsedovi výboru EMPL. Hlasujte prosím teď. EPP, pan Káza, máte pořád o jednoho navíc. Můžeme už ukončit hlasování? Končím hlasování. Takže máme výsledek tohoto hlasování. 19 pro, 34 proti a 2 se zdrželi. Pane Kázo. Ano. Já navrhuji, paní předsedkyně, abychom znovu odložili toto zasedání, abychom měli čas najít řešení, protože jinak budeme v pasti v této situaci a myslím si, že musíme najít řešení. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Um, Děkuji, paní předsedkyně. Toto je po druhé, co se to stalo. Já jsem nový poslanec, ale pro mě zaměstnanost a sociální věci jsou jedna z nejdůležitějších oblastí v celém Evropském parlamentu. Pokud to má být odloženo, tak se lidé budou scházet za zavřenými dveřmi a tak dále. Ale prosím, žádám o dvě věci, aby to bylo uděláno opravdu rychle, protože čas běží, to musíme mít na paměti. A za druhé, bylo by lepší místo prezentování jen jednoho kandidáta, abychom měli skutečný seznam kandidátů, abychom je viděli ještě před zasedáním, abychom se mohli rozhodnout před zasedáním. To vše se odehrává za zavřenými dveřmi a není to dobré pro naše voliče. Ano, paní Bischoff? Děkuji, paní předsedkyně. Já podporuji EPP, protože si myslím, že je velmi důležité, aby se i koordinátoři setkali a přišli s návrhem, aby se zamysleli, aby našli dobré řešení, protože si myslím, že to je věc, na které mají všichni zájem. Paní Rafalská. Polsku jsem neustále slyšela, jak se v Evropské unii ctí demokracie. A dnes jsme odmítli nejlepšího z možných kandidátů. Nikdo nezná její kompetence, nemůže ani popřít. Takže já si myslím, že dnes většina z nás počítala s tím, že tato volba proběhne tu přestávku všichni potřebujeme. Odmítli jsme kandidátku, která měla největší důvěru voličů, 520 tisíc hlasů voličů v Polsku, to je jeden z nejlepších výsledků v průběhu celých voleb do Evropského parlamentu. Já myslím, že se tady dnes stalo něco špatného v tomto sále a že ze, zásady proporcionality vyplývalo, že naše politická frakce EKR vlastně nemá právo teď eh, rozhodovat o tom, kdo bude předsedou tohoto výboru. My potřebujeme teď tu pauzu. Okay, Mr. Pislow, ask for the floor. Thank you. Thank you, Madam Chairman. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Znovu vítám iniciativu pana Davida Kázy z EPP, aby se odložilo toto zasedání a aby se diskutovalo. Chci jen zopakovat, že respektujeme všechny frakce v parlamentu, respektujeme také EKR. Si myslíme, že o hodnotách se nedá vyjednávat a myslíme si, že budeme respektovat jakéhokoliv kandidáta z EKR, který bude respektovat hodnoty. Takže jsme velmi rádi, že se, nebo byli bychom rádi, kdyby se odložilo toto zasedání. Děkuji. My v Zelených také podporujeme odložení tohoto zasedání a doufám, že společně najdeme řešení. Pan Fest. Děkuji. Chtěl bych upozornit na to, že máme článek 213 jednacího řádu, který praví, že všechny politické směry v parlamentu i ve výboru mají, musí mít své zastoupení. To není něco fakultativního, to je mandatorní záležitost a proto bych byl rád, kdyby byro zobrazovalo tuto diverzitu politických názorů. Děkuji. Pani Šidlo se hlásí o slovo. Szanowni Państwo, przed... Dámy a pánové, především bych chtěla srdečně poděkovat těm z vás, kteří jste mi dali důvěru. Musela jsem si teď vzít slovo, protože před chvílí jeden z členů našeho výboru řekl, že velmi ochotně podpoříte toho člověka z naší frakce, který bude ctít hodnoty a pro kterého jsou hodnoty důležité. Se smutkem jsem slyšela tato slova, protože se mi zdá, že člověk, který to řekl, mě nepříliš dobře zná. Někdy jsme spolu nemluvili. Já jsem možná jednou z mála osob v tomto sále, pro kterou hodnoty, ty skutečné hodnoty, evropské hodnoty, které tvoří naše společenství a na kterých je naše společenství vystavěno, jsou velmi důležité. A vždycky ve své práci jako premiérka Polské republiky anebo jako obecní radní nebo jako poslankyně v polském sejmu nebo i zde v Evropském parlamentu, když jsem měla tu čest eh, zastupovat v rozpravě svou zemi Polsko, tak jsem vždycky měla na srdci především tyto hodnoty. Musím říci, že se opravdu velmi obávám, že ty hodnoty, které jsou přece tak důležité pro Evropany, pro naše společenství, jsou zde tímto způsobem porušovány. Dámy a pánové, já hovořím eh, sama za sebe, ale hovořím především hlasem občanů mé země hlasem toho davu, který pro mě hlasoval, toho půl milionu, i hlasem všech těch, kteří ocenili práci mé vlády, vlády, kterou jsem řídila a která pro ně v uplynulých letech udělala hodně dobrého. Pokud se dnes zamýšlíme nad tím, proč je v Evropské unii krize, proč je tolik problémů v Evropské unii a pro Poláky Evropská unie neobyčejně důležitá. Pro nás je to určitě společenství, chceme, aby se rozvíjelo, aby spojovalo a ne rozdělovalo. A já si myslím, že dnes po tomto hlasování si mnozí z vás musí položit tyto otázky a zamyslet se nad tím, proč jsou v Evropské unii krize s takovou lehkostí tady hovoříte o někom, koho neznáte a říkáte, že nectí hodnoty. Děkuji. Thank you. Uh, Mr. Williamson asked for the floor. Děkuji, pan Williamson se hlásil o slovo. Děkuji, jenom jsem chtěla říci jménem frakce GUE NGL, že podporujeme odložení této schůze tak, aby bylo možno najít kandidáta, který získá ve výboru většinu, která bude odpovídat Dohontově metodě. Dobrá, takže slyšela jsem spoustu hlasů, které se vyslovily pro odložení této schůze. Nedomnívám se, že by bylo potřeba o tom hlasovat zvednutím ruky. Tak tímto končím schůzi. Dobře, chcete hlasovat? Dobrá. Chcete tajné hlasování nebo nikoliv? Nikoliv. Takže kdo je pro, abychom odložili tuto schůzi? Elektronicky? Dobře. Sekretariát si přeje elektronické hlasování, tak budiš. Kdo je pro, stisněte zelené tlačítko. Kdo je pro odložení zelené, kdo je pro pokračování červené tlačítko. Všichni jste hlasovali, ještě ne. Téma je odložení schůze. Kdo je pro zelené tlačítko, kdo je proti červené? Všichni jste prosím hlasovali? Dobrá, končím hlasování. 45 hlasů pro odložení této schůze, 8 proti, takže děkuji vám a budeme vás informovat o nových možnostech pro hlasování. Děkuji.